podle eh, zápisy se... někdo námitky proti e, navrženým textům? Není tomu tak, takže tím je zápis eh, schválen. Ještě předtím, než zahájíme debatu, mám